Dámy a pánové, dobré dopoledne. Je čas zahájit zasedání. A začneme bodem číslo jedna na pořadu jednání, to je přijetí pořadu jednání. Já mám dvě připomínky k tomuto. Já jsem se rozhodl přehodit pořadí bodů na dnešním programu. Zítra máme ráno pana komisaře eh, de Guchta. To byla pro nás samozřejmě priorita vyslechnout si pana komisaře fakta a proto, abychom na ně měli dost času, jsem eh, přesunul pořadí bodů na pořadu jednání. Zítra k nám přijde pan komisař v 9 hodin. Takže bych chtěl poprosit, abyste tu všichni byli, protože je to samozřejmě velice důležité. Eh, pan komisař nám přednese své sdělení ke konečné zprávě společné pracovní skupiny pro pracovní místa a růst. A také, se budem, také budeme hovořit o zahájení jednání mezi EU a USA. Takže to bude transatlantické, tady eh, partnerství pro obchod a investice, TTIP. Já si myslím, že to je velice dobré. Eh, dobře zvolený název, je tam ta konotace mezi obchodem, investicemi a partnerství, myslím si, že to velice vhodné místo, takže se budu velice rád, když tam všichni budete. A zítra vám chci také připomenout, že zítra bude eh, všeobecná stávka v dopravě v Bruselu, takže je třeba si zajistit eh, dopravu, pokud bydlíte daleko od parlamentu. A to právě z důvodu této všeobecné stávky. Má někdo nějaké připomínky k pořadu jednání? Zdá se, že ne. boda, bod číslo dvě na pořadu jednání, to je schválení zápisu ze schůze konané dne 23. ledna letošního roku. A tento zápis, jako obvykle, bude považován za schválený, pokud neobdržíme žádné připomínky do konce našeho dnešního zasedání. Bod číslo 3. Sdělení předsedy. Naše dnešní eh, jednání bude přenášeno na internetu. My jsme velice otevřený parlament, takže promlouváme k celému světu. Máte ve svých složkách veškeré eh, podklady a Chci tady přivítat paní Lukreci Tuis po mé pravici, která je eh, novou zaměstnankyní našeho sekretariátu. Zastoupí naši kolegyni, která je na mateřské dovolené. Kolegyně k nám přichází z DG pro obchod, takže můžeme využít její eh, znalosti z tohoto prostředí. Ještě jednou vás vítám. Pod číslo čtyři. Dohoda mezi EU a Čínou o změnách koncesí v listinách Bulharska a Rumunska v průběhu jejich přistoupení k EU. Jak víte, když se připojí některá země k celní unii, je někdy třeba eh, pozměnit jejich koncese. Eh, jde tady o nižší cla pro třetí země než v rámci EU a právě tak tomu bylo v případě Rumunska a Bulharska a, a jejich vztahu, vztahu s Čínou. Naším, eh, naším zpravodajem je Helmut Scholz a dnes budeme tady projednávat návrh doporučení, jde o eh, souhlasný postup Eh, máte všechny podklady ve svých složkách a já už dávám slovo Helmutovi Šolcovi. Děkuji, pane předsedo. Já mám dnes možnost mluvit hovo- německy, takže budu hovořit německy. Nechci dlouho hovořit o této problematice a nic dodávat k výměně názoru, kterou jsme o tomto tématu vedli již v lednu. Kolegyně, kolegové, vy máte k dispozici návrh zprávy. Chci ještě jednou výslovně zdůraznit, že podle článku 24 odstavec 4 má GAT má být cílem usnadnění obchodu, ale nemá být cílem omezení obchodu mezi těmito zeměmi. A právě proto tato kompenzační dohoda je příspěvek právě k tomuto režimu. Já vítám tuto dohodu s Čínou a jsem toho názoru, že Evropský parlament by měl udělit k této dohodě svůj souhlas. Mezitím již je k dispozici návrh zprávy ve formě stanoviska z výboru pro zahraniční záležitosti a toto stanovisko obsahuje podobný názor. V AFETu se má konat hlasování 7. března a právě proto můžeme dodržet harmonogram jednání, ale doposud zatím není jasné, kdy přesně se formálně tato dohoda podepíše. To znamená, že my bychom mohli a já se domnívám, že bychom měli vyčkat podpisu, než udělíme souhlas. Takže definitivní odhlasování, hlasování bychom moh- museli či mohli eventuálně odložit. Já děkuji také za podporu sekretariátu a jsem zvědav, zdali se chce ještě vyjádřit komise čistí nový zpravodajové. Děkuji. Yes, definitely. Ano, rozhodně. Ta dohoda nebyla formálně eh, předána tomuto parlamentu, tudíž postoupena tomuto parlamentu, tudíž nemůžeme hlasovat. Ona také ještě nebyla podepsána a takže podle obyčne, eh, obvyklého postupu nám komise tuto dohodu, tuto smlouvu pošle až poté, co dojde k podpisu. A potom bude stanovisko vypracovávat výbor AFED, takže máte naprostou pravdu v tom smyslu, že tady musíme sledovat uh, další vývoj. Bernd Lange, máte nějaké připomínky? Ne, zdá se, že ne. Někdo další? Prosím. Jak nous soutenons... Jenom chci říct, že plně podporujeme tuto významnou a také dosti technickou zprávu. Komise? Eh, Komise? Jérôme Robert? ano, pane předsedo, nemám nic, co bych dodal k velice jasnému vysvětlení pana zpravodaje, ale chtěl bych ještě zmínit, že skutečně sekretariát rady je v úzkém kontaktu s čínskou stranou. Nemáme zatím ještě eh, jasné datum podpisu, ale samozřejmě eh, vás budeme kontaktovat, jakmile budeme mít pocit, že už tady k němu může v nejbližší době dojít. Děkuji, říká pan předseda. Takže budeme čekat na další vývoj. Pane zpravodaj, nějaké závěrečné připomínky? Zdá se, že ne. Dobře, pod číslo pět. Vnější politika EU v oblasti letecké dopravy, řešení budoucích výzev. Toto je e, stanovisko pro e, výbor pro dopravu, který je příslušným výborem a naším zpravodajem k tomuto stanovisku je Robert Sturdy. Návrh tohoto stanoviska už máte také ve svých složkách. A dnes budeme projednávat tento návrh stanoviska. Teď už předávám slovo panu zpravodaji Robertu Sturdymu, aby zahájil diskusi. Děkuji, pane předsedo. Pokud dovolíte, já bych chtěl jenom stručně ještě k něčemu, co jste řekl dříve. Vy jste zmínil, že Karol de Gucht eh, k nám přijde a bude hovořit o dohodě o obchodu mezi EU a USA. Je nás tady devět dnes a já myslím, že minule na koordinátorech jsme hovořili o nějaké návštěvě do Spojených států. Tento výbor bude mít eh, možnost poslat pouze pět Eh, členů, je to obchodní mise a já vím, že všichni máme eh, i vy tady samozřejmě velice silné stanovisko k tomu, ale já si myslím, že je to naprosto nechutné, že nám dovolí vyslat pouhých pět členů tohoto výboru na takovou důležitou návštěvu do Spojených států. A já doufám, že naše členové budou vyvíjet tlak na členy na naše zástupce v radě, aby s tím něco ještě udělali. Děkuji za to, že jste to zmínil. Já budu samozřejmě apelovat na pana komisaře Greguchta i koordinátory, aby to vzali do rukou a aby vyvinuli tlak na eh, jednání předsed, eh, prezidentů a předsedy, aby eh, se něco změnilo já samozřejmě se také vynasnažím, ale bez vnější podpory to asi nebude k ničemu, takže prosím, eh, abyste se zajímali o to, jak se situace vyvíjí. Děkuji, pane předsedo, já se omlouvám, že jsem o tom hovořil, děkuji vám za podporu, říká pan Stedy. Chtěl bych nejdříve poděkovat eh, za vstupy ze strany stínových zpravodajů. V Štrasburku jsme se k tomu sešli, především socialističtí kolegové mi velice napomohli, budeme předkládat nějaké pozměňovací návrhy k tomuto stanovisku, eh, abychom mohli potom ten návrh doladit. Konkrétně budu předkládat pozměňovací návrh, který chce zdůraznit zásadní vý, eh, význam sektoru letecké dopravy pro ekonomiku EU a chci tam zdůraznit eh, jeho roli, eh, kterou může hrát při vytváření nových pracovních míst a růstu. Všichni tady víme, že to je klíčový hráč, tento sektor. Takže musíme udělat všechno pro to, abychom rozjeli naši ekonomiku, musíme zajistit, abychom vytvořili správný rámec v rámci EU, pomocí kterého budou moci evropské společ- podniky eh, rozkvétat a pomocí kterého budou moci být konkurenceschopné eh, v hospodářské soutěži se zeměmi mimo EU. Chceme tam, musíme tam také zdůraznit roli regionálních letišť a jejich budoucí roli, kterou mohou zastávat v budoucí politice v oblasti letecké dopravy v EU. Původně jsem tento aspekt do návrhu stanoviska eh, nezahrnul. Další skupiny eh, navrhly, že bychom měli eh, poněkud lépe formulovat eh, to, co tam říkám o povolenkách, emisních povolenkách, a emisích a tak dále, takže tady jsem otevřen novým formulacím. Nicméně mám jisté obavy, pokud jde o pozměňovací návrhy, které se týkají hluku, hlučnosti letadel já bych nechtěl, aby toto bylo zmíněno ve mém stanovisku, protože nejsem toho názoru, že to pada, spadá do uh, působnosti, uh, působnosti uh, na, zprávy INTA nebo stanoviska INTA a 26.2. to je lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů. Já se na ně těším. A nyní dáme slovo stínovým zpravodajům. A jako první Viděl Sarnes. Děkuji. Já se domnívám, že je to opravdu významná zpráva, protože nemáme mnoho takových příležitostí k růstu v Evropské unii a letecký sektor, sektor letecké dopravy je právě takovou příležitostí. Čili je to příležitost, a já vím, že vy si to myslíte tak, jak bodu 3. Jenom pár úvah budeme muset aktualizovat evropský nástroj. Možná bychom spíš měli vyvinout nástroje nové, které budou lépe přizpůsobeny odvětví letectví. A pak bodě tři tomu, eh, co, čemu říká komise, eh, férová, spravedlivá eh, konkurence, soutěž, dále bod čtyři, boj proti emisím CO2. Možná, že by Evropská unie neměla jenom hrát roli, ale měla by být skutečným, eh, eh, měla by být na čele tohoto boje, a to v oblasti nejenom bezpečnosti, ale také v oblasti znečišťování životního prostředí, respektive boji proti němu. Víte, že probíhají nyní jednání o dohodách s Austrálií Novým Zélandem. I ty by stálo za to zmínit a pak je tu také dohoda s Brazílií, možná bychom měli přidat i Japonsko. To je otázka, která se nabízí, protože se jedná o globální dohodě. A pak, co sem dát také určitou úvahu o těch takzvaných křížových investicích, to znamená možnosti podporovat určitý právní rámec, který nám pomůže Eh, při stimulaci mezinárodních investic v odvětví letecké dopravy. Děkuji. A další, žád, pan Žadou. Děkuji vám, pane předsedo. Ano, nebudu opakovat všechno, ale myslím, že bychom skutečně mohli trochu dál v některých otázkách, jako je otázka uhlíková, ETS je zapracován, je to sektor eh, v eh, tedy emisní, kde ty emise zatím rostou, nebo je to sektor, eh, který se rozvíjí. Čili tady je samozřejmě důležitá součást konkurenceschopnosti Eh, tohoto sektoru do budoucna, to znamená úspora, úspornost z hlediska eh, emisí. A pak je to také zdroj příjmů pro eh, členské státy. Víme, že kdybychom měli cenu 30 dolarů za tunu, tak v příštích sedmi letech to představuje 200 miliard eur potenciálních státních příjmů. A je těžké vysvětlit našim občanům, že když si eh, naplní plnou nádrž v autě, tak platí 40-50% eh, v daně a když někdo letí eh, letadlem, tak neplatí vůbec nic. Ehm, protože tady máme systém zdaňování, tedy takový, že i ty jednotlivé Eh, podniky k tomu měli, na to měli eh, pozitivní náhled. Jestliže se o tom diskutuje, tak to je proto, že Evropa chtěla mít vedoucí pozici. A jestliže někdo bude říkat, že to prostě jenom zničí naší konkurenceschopnost, no tak to se o tom pak už vůbec nebude diskutovat, tím celá diskuze skončí. Takže já myslím, že bychom měli tuto záležitost, to znamená kapitolu ETS, v textu více zdůraznit. Helmut Scholz? Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl omluvit stínového zpravodaje, který nemůže se zúčastnit naší schůze, protože je na schůzi jiného výboru. A já také se připojuji k názoru kolegů z hlediska emisí CO2. Je to velice důležitý bod, o kterém jsme diskutovali. Já chci tady se zmínit o jedné otázce, kde pan Sterdy hovořil, že do stanoviska by se neměl eh, zapracovávat hluk, ale to by se také mělo, protože je to také otázka konkurence. Když se podíváte na to, jak to sledují občané žijící v blízkosti letiš, kteří jsou dotčeni tímto hlukem z letadel, potom se hluk týká především umístění letiš. Zdali jsou umístěna letiště v průmyslových zónách nebo v rezidenčních zónách na jejich okraji. Takže my musíme pochopit, že i občané musí souhlasit s rostoucím eh, leteckou dopravou. A to je mezinárodní otázka, to není omezeno lokálně. Jde o to, že nesmíme poškodit kvalitu života občanů v blízkosti letiš rostoucí leteckou dopravou a já se domnívám, že to k tomu by se náš výbor měl také vyjádřit. SND. David Martin. Uh, briefly, I want to... Jenom stručně. Chci navázat na něco, co říkal Robert v úvodu, ale nevidím to pak v tom stanovisku. Týká se to regionálních letišť. Myslím si, že z obchodního hlediska je to velmi důležité, kdy, protože vždy existuje určité o, pokušení veškerý kapitál směřovat do těch velkých e, letišť a e, tím pádem vzniká určitá konkurenční výhoda. Ale pokud chceme podporovat zároveň regionální rozvoj, tak e, je důležité zároveň podporovat i Eh, regionální letiště. Možná bychom tedy měli zmínit, že chceme spíše rozptylovat tu dopravu, než ji koncentrovat. A tím pádem eh, zlepšovat vazby mezi našimi regionálními ekonomikami. Ano, nyní si vyslechněme komisi, protože tato zpráva konec konců je založena na sdělení komise. Je tu pan Klaus Geiler. Máte slovo. Děkuji. Dobré ráno. Takže já bych chtěl v první řadě poblahopřát panu zpravodaji za velmi jasný, výstižný, úsporně eh, napsaný návrh zprávy. Děkuji také za vyjádřenou podporu základních závěrů, které vyvodila komise ve svém sdělení. Letecká doprava skutečně plní klíčovou úlohu v evropské ekonomice, ať už z hlediska zaměstnanosti, tak i z hlediska propojení se zbytkem světa. Je to klíč k našemu mezinárodnímu obchodu a také k tomu, aby se lidé mohli pohybovat mezi jednotlivými zeměmi světa. Máme velmi již dobrou reputaci v této oblasti. Máme eh, tři největší aerolinie a tři největší světová eh, letišní centra. Tento, toto odvětví představuje 5 milionů pracovních míst a přidává až 350 miliard eh, euro ročně k eh, světovému HDP, k evropskému HDP, to znamená 2%. Také vyrábíme letadla, vyrábíme letadlové motory a, a všem ani jedna z těchto pozic není něco, co bychom mohli považovat za samozřejmost. A v mnoha oblastech jsou tyto pozice ohroženy novými výzvami, jimž eh, čelíme. To znamená zejména globalizovaný, um, globalizované odvětví letecké dopravy, které je stále více konkurenceschopné. Takže pokud chceme si zachovat eh, tu konkurenční pozici, kterou máme, musíme transformovat naši externí eh, leteckou politiku tak, aby byla ambicioznější. A také už nastal čas k tomu, abychom eh, si se eh, si dali, si udělali ve věcech jasno z hlediska toho, jak přistupovat k těm zatím dosti restriktivním bilaterálním dohodám, jak je nahradit F nějakými účinnějšími nástroji. Jsme potěšeni eh, závěry, které vyvodila rada z našeho sdělení, kterým se nastavuje určitý základní plán postupu do dalších let. Budeme i nadále vyjednávat eh, ucelené dohody s našimi sousedními zeměmi, tím, že budeme integrovat do širšího evropského leteckého trhu, který bude založen na vysokých eh, standardech v oblasti bezpečnosti i eh, ochrany životního prostředí, ochrany pracujících. Budeme usilovat o uzavírání evropských dohod i se vzdálenějšími partnery, to znamená nejenom s bezprostředními sousedy, ale také s některými novými eh, trhy, jako, jako jsou BRICS a máme už uzavřeny um, globální dohody s, eh, Amer- se Spojenými státy, s Kanadou, um, také se vyjednávalo s Brazílií, ale, ale po dvou letech Brazílie požádala o znovu projednání celé řady bodů, o kterých o tom se teď jedná v radě, jestli bychom mohli dostat rozšířený mandát, abychom uzavřeli, eh, uzavřeli smlouvu s Brazílií, protože to je strategicky rostoucí trh pro, a pro evropské letecké společnosti a další operátory. Je důležité, abychom tam měli také pozici, nejenom tedy vzhledem k tom, těm blížícím se olympijským hrám, ale i dalším faktorům. Vítám také to, jaký, jak velký význam připisuje zpravodaj zajištění spravedlivé hospodářské soutěže. Jsme svědky uh, skutečně markantního narůstu leteckých eh, společností a objemu dopravy v Qatar Airways, Emirates, a další jsou to společnosti, které rostou takřka exponenciálně. Pro Airbus je to dobré, ale pro evropské letecké společnosti to zase tak dobré není. A dokonce i evropská letiště e, jsou svědky toho, že tedy jejich doprava je často odváděna těmi státy do těch států v zálivu. Takže tady čelíme opravdu velké konkurenci ta konkurence není, eh, ty podmínky často nejsou eh, příliš transparentní v této oblasti a máme hm, tudíž určité obavy, pokud jde o, o um, čestno, počestnou hospodářskou soutěž. Čili zvažuje se, jestli by Evropská unie neměla zvážit nový nástroj. Zamýšlíme se nad nejenom uh, změnou našich mechanismů obchodní obrany, ale také zefektivnění stávajících mechanismů, tak abychom skutečně hájili hospodářskou soutěž. Tyto návrhy předložíme v nadcházejících měsících. A komise také, jak bylo zmíněno, má mandát k vyjednávání s Austrálií a Novým Zélandem. Tam ta jednání poněkud uvázla na mělčině, ale přejeme si, aby se obnovila, aby byla dotažena Zazněl také odkaz na přeshraniční eh, investice v oblasti letectví. Komise by si to přála. V současné době je světový, světově letecké odvětví um, čelí překážkám v podobě omezení eh, přístupu ke kapitálu přes hranice Nyní se vyjádřím k několika připomínkám, které tu zazněly k um, otázce CO2. Komise již před lety eh, navrhla zahrnutí letectví do EU ETS právě proto, že emise z letectví nadále rostou. A to vyvolalo velké nepřátelství po celém světě velmi silné reakce od Číny, Brazílie, Ruska, eh, dokonce i eh, ze strany Spojených států. Ale nedávný pokrok eh, jednání v ICAO na globální úrovni je povzbudivý. Je, existuje snaha o dosažení globálního tržního mechanismu a nástrojů, které směřují k omezení emisí, respektive k řešení klimatických dopadů letectví. Je to problém globální a komise shledává tudíž povzbudivým ten eh, globální pokrok v této oblasti. V září v říjnu se uskuteční zasedání ICAO, které by mělo mohlo být rozhodující a snažíme se mít vůdčí roli v těchto jednáních v rámci ICAO ve snaze o dosažení optimálního výsledku i ve vztahu k eh, tedy ochraně životního prostředí. Takže pane předsedo, pane zpravodaj, to je z mé strany zatím vše. Děkuji ještě jednou panu zpravodaji za vynikající zprávu, za podporu, kterou dal najevo v podobě této zprávy, to znamená směřování k ambicioznější a ucelenější externí letecké politice Evropské unie. Děkuji vám za vaše velice užitečné informace a nyní ukončíme tuto debatu a vyslechneme si zpravodaje pana Sterdyho. Děkuji, pane předsedo. Paní Desarnes, ano, prosím, zašlete mi své připomínky, tak abych se s nimi mohl ještě blíže seznámit. Helmut a Janik, já chci říci, že důvod, proč jsem nezapracoval do té šíře vaše připomínky, je to, že já se chci zaměřit opravdu na obchodní aspekt, protože to je naše úloha v tomto výboru, jinak si vaše připomínky samozřejmě beru k srdci. A vy jste předložili také své další pozměňovací návrhy. Davide, ano, máte pravdu, nebylo to součástí původní zprávy a mělo to být. Asi jsem na to nějak zapomněl, ale potom se to objevilo také při diskuzi ve Štrasburku a právě proto se konají schůze stínových zpravodajů. A já také sdílím vaše stanovisko ale já to tedy doplním do té zprávy na některé místě. Děkuji, pane předsedo, to jsou veškeré mé připomínky. Ano, děkuji, říká pan předseda. Takže bude vypracováno skvělé stanovisko. Lhuta pro pozňovací návrhy je 26. února a další ho já jsem ještě zapomněl tady sdělit lhuty pro pozměňovací návrhy pro zprávu pana Šolce. Já, my nebudeme se hlasovat, ale měli bychom předkládat návrhy a lhuta pro předložení návrhu bude první březen samozřejmě tohoto roku. Bod číslo 6. obchod s perkuzory drog mezi společenstvím a třetími zeměmi. My jsme vedoucím a zodpovědným výborem v této oblasti a naším zpravodajem je Frank Prust z EPP. Návrh zprávy již máte k dispozici. A nyní povedeme rozpravu o tomto návrhu. Je to legislativní akt, je to doplnění nařízení zprávy Rady 111 roku 2005 o obchodu s prekurzory drog. Jde o to, abychom rozšířili působnost nařízení a také, aby tato naří, nařízení bylo v souladu s provádějícími akty. Spravodaj je přítomen a já mu nyní dávám slovo, aby nás seznámil se svou zprávou monsieur le président. Děkuji vám, pane předsedo. Drazí kolegové, jak jak víte, tak jsme podstatně změnili přístup komise, pokud jde o toto sledování drogových prekursorů, tedy mezi Evropskou unii a třetími zeměmi. A eh, hlavním změnou bylo zahrnout do rozsahu působnosti léčiva. Jak to eh, říkám ve vysvětlujícím prohlášení, tak eh, v současné době jsou eh, léčiva vyloučena z rozsahu působnosti. Takže když dojde k situaci, že je zneužito nějaká, eh, nějaký lék k výrobě takovýchto nelegálních látek, tak musíme přistoupit ke spolurozhodování a zatím tedy to představuje asi Eh, dva eh, roky, kdy se snažíme bojovat eh, s pašeráky, s obchodníky, s narkotiky, to znamená, že já myslím, že bychom měli zařadit do rozsahu působnosti některá léčiva, z nichž lze snadno získat ty účinné látky, které je možno zneužít k syntetizaci, k výrobě nelegálních drog. Tím pádem je, můžeme bojovat eh, proti současným technikám, výrobcům drog, aniž bychom nějakým způsobem narušovali trh s léčivy. Eh, tím pádem bychom měli eh, mezi ty klasifikované látky dát právě tyto látky. Tady se jedná například o efedrin a pseudoefedrin, které, což jsou látky, které se nachází v některých léčivých přípravcích. Samozřejmě, že tyto eh, léky jsou důležité pro některé, eh, některé skupiny populace, takže eh, měly by to být skutečně jenom takové léky, které řeší takové věci jako nachlazení nebo chřipkové, chřipkové symptomy. A pak jsou tu látky, které obsahují efedrin nebo pseudoefedrin, ale nebyly, nebyly nejsou eh, přímo podrobeny těm eh, příliš eh, přísným podmínkám, protože po a po hodnocení dopadů se ukázalo, že Níž náklady s tím spojené jsou pouze 15 eur, ale v případě potřeby mohou být zahrnuty i další léčiva. A druhá změna, kterou chci vnést do tohoto návrhu se týká komitologie. Zvláště si přeji, aby eh, výkonné akty byly eh, součástí konzultačního proces, procesu, abychom byli schopni reagovat daleko flexibilněji, protože tuto reaktivitu, tuto reakce schopnost skutečně potřebujeme. Takže je tu také několik eh, Eh, ustanovení, které hovoří o aktech přenesené pravomoci. Kdybychom eh, to omezili spíše na pět let, spíš než aby to bylo neomezené v čase. Doufám, že jsem eh, nehovořil příliš dlouho. Těším se na všechny vaše připomínky. Děkuji vám za váš úvod, který byl velice konstruktivní i instruktivní. Jose van Resen. Děkuji, pane předsedo. Tady pracujeme na revizi ustanovení, které v minulosti nefungovalo příliš dobře. Já plně souhlasím s navrhovanými změnami. Je důležité, abychom se vyhnuli tomu, aby se zneužívaly léky jako prekurzory drog. Já mám ještě otázku na komisi. Mám ten dojem, že tady existují ještě určité právní mezery. Myslíme například na povinnost oznámení. Pokud se týče efedrinu, pak se nemusí Eh, nikde nic hlásit. Já si dovedu představit, že tady to je skutečně rozporuplná situace. Dovozce informuje celní orgány v členských státech o tom, že bude dovezena tedy zásilka, že přijde exportní zásilka, to je v pořádku, ale když toto udělá nebo neudělá, pak je problém na hranici. Tady si musíme položit otázku, co se stane také s náklady, protože já se domnívám, že tady jsou určité právní mezery, které se musí vyjasnit, protože tady vzniká právní nejistota. My chceme, aby nařízení fungovalo e, průrazněji, ale nesmí být dvojznačné, takže musíme přesně vědět, co se má dělat. To je otázka na komisi. A není stínový zpravodajové? Franciska Keller? Thank you very much. Uh... Děkuji, pane předsedo. u této otázky se musíme zabývat proporcionalitou tohoto nařízení. Jestliže se všechny podniky či společnosti budou muset registrovat, tak uvidíme, jaké dopady to bude mít na spotřebitele léčiv, jaké to bude mít dopady také na ceny, na spoždění přístupu k trhu. Všechny tyto věci musíme zvážit. A nám se nelíbí rozšíření kontroly, tak jak to navrhuje zpravodaj. My se domníváme, že by nebylo dobré klást dodatečné požadavky, rozšířit kontrolu. Já si myslím, že musíme opravdu minimalizovat negativní dopady a je tady velké nebezpečí právě negativních dopadů. Takže by bylo dobré si také vyslechnout hned na počátku komisi a my jsme přesvědčeni, že i my předložíme pozměňovací návrhy. E, to je překvapení, že zelení jsou proti další regulaci. Paul Murphy. Děkuji. My tady hovoříme o metamfetamínech a o crystal metu. a jejich využívání v minulosti, v minulých letech obecně můžeme říci, že zákaz nefungoval a fungovat nebude a to je třeba vidět v širších společenských souvislostech. Dnešní společ, společenská souvislost je to, že jsou zde velké škrty a lidé e, trpí právě tím, že nemají přístup k sociálním službám a podobně a jsou nezaměstnaní. To také vidíme například v Řecku. Řecku. E, Tady v Řecku došlo k velké zvýšení závislosti na drogách a také došlo k nárůstu o 50 lidí, kteří trpí HIV. A v minulém roce se pře, přešlo mnoho lidí od využívání heroinu k crystal meth a to souvisí také s cenou drogy. A to je třeba vidět všechno v těchto souvislostech. Ale proto já jsem proto, aby se s tížily podmínky pro výrobu drog právě z těchto prekurzorů. Já mám také otázku na komisi. Spravodajův přístup, který chce rozšířit eh, právě regulaci a eh, chce zamezit zneužívání těchto léčiv a také výroba drog z léčiv se neustále mění, takže dnes můžete e, zablokovat zneužívání efedrinu a pseudoefedrinu, ale přijdou nové drogy. A tady se také ve zprávě OSN hovoří o tom, že se využívají nové látky pro drogy. Takže při, pružnější přístup by byl vhodnější a mě by tedy zajímalo, proč komise tento přístup nepodporuje. Zatím se nikdo další o slovo nehlásí a tak si vyslechneme komisi. Oni jsou autory tohoto sdělení, ale také komise předložila různé změny. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat zpravodaji za předložení této zprávy velice rychle. A já bych chtěla uvést několik připomínek a také bych chtěla zodpovědět položené otázky. Já se domnívám, že diskuse ukázala, že musíme vytvořit jistou rovnováhu mezi usnadněním legitimního obchodu a na druhé straně znemožnit či zabránit zneužívání léky. A je právě u léku takovéto vyrovnání není snadné. Rozšíření působnosti nařízení na všechny léky to e, nebyla naše představa, neboť víte, že již existuje směrnice, která řídí, určuje výrobu a obchod s léčivy. A tato směrnice je poměrně restriktivní, to znamená, že všechny hospodářské subjekty v této oblasti musí být registrovány. My také nech chceme eh, vytvářet další překážky pro tyto výrobce a obchodníky, ale my si uvědomujeme, že z některých těchto prekurzorů se vyrábí drogy a právě proto tato to, toto nařízení je navrhováno. A také vidím, že i zpravodaj si dobře uvědomuje, že nesmíme sektoru eh, klást příliš velké překážky tím, že bychom vytvořili přílohu, která myslím si, že bychom měli vytvořit přílohu, která by obsahovala potenciální prekurzory. Ale jediný problém, který tady vidím, že tady není přímá vazba na definici látek, kde se říká, že jsou obsazena léčiva a potom také opat, není zde vazba na opatření na kontrolu. Pouze v článku 11 se dočteme, že existuje kategorie pro tyto produkty. Proto si myslím, že je tady velká mezera mezi tím, jaká se plánuje kontrola pro produkty kategorie 4. Tady to není přesně formulováno v tomto textu. A potom, když tady je otázka těch různých právních mezer, o tom také kolegyně již tady hovořila bylo zpracování hodnocení do, zpracováno hodnocení dopadu a my jsme se rozhodli pro nižší kontrolu exportu a právě proto tady navrhujeme opatření preexportního oznámení a ne, chce, nenavrhujeme další registraci, protože registrace platí již nyní. Takže my jsme se snažili o jakési e, střední řešení, tak abychom nekladli příliš velké překážky pro nikoho od dne, kdy nařízení bude zveřejněno, potom hospodářské subjekty exportující látky obsahující efedrin, tak budou vědět, že musí také udělat oznámení. To znamená, že se obrátí na příslušný orgán, který akceptuje toto nahlášení a potom dostanou potvrzení od tom, že mohou tento produkt vyvést, potom se obratí na celní orgány a toto potvrzení bude přiloženo k celním dokumentům. Tak to hodláme postupovat, ale také budeme muset vyškolit hospodářské subjekty a příslušné orgány. V každém případě je nutné, aby příslušné orgány spolupracovaly s celními orgány, tak jak už je to dnes, takže já se neobávám toho, že systém bude vykazovat nějaké mezery. Pak tady byla také otázka na efedrin. My si uvědomujeme, že léky s obsahem efedrinu byly využívány v minulosti, ale v současnosti již tomu tak není. A proto se nedomníváme, že je nutné začlenit tyto léky do návrhu. Také ještě několik dalších připomínek k návrhu zprávu a zprávy. A to se týká delegace pravomocí na komisi. Takže delegace pravomocí tak, aby se převedli prekursory, to se tedy omezilo pouze na přílohu. A skutečnost je taková, že budeme muset e, vyčlenit určité látky, které nebudou vyžadovat kontrolu a myslím si, že bychom měli podstupovat další eh, postup spolurozhodování tak, abychom mohli odstranit určité látky ze seznamu. A potom také omezená lhůta pěti let. Vy jste všichni řekli, že všichni potřebujeme být schopni reagovat na obchodování s prekurzory. A proto se domnívám, že byste měli tento návrh znovu zvážit a a poskytnout komisi zde pravomoc na neomezenou dobu. A také by se toto mohlo vztahovat na celní orgány. To jsou mé připomínky a těšíme se na dokončení těchto diskusí v brzké době. Raporte? Pan zpravodaj? A. a. Josef Andres? Josef Andres ještě? Chcete položit otázku panu zpravodaji? Ano, já mám otázku na komisi. Takže tohle prohlášení ze strany uh, hospodářských subjektů, to je dobrovolné nebo povinné? Je to dobrovolné? Bylo by to dobrovolné? Ne, ne, ne, říká zástupkyně komisy. Abyste měli povolení k eh, vývozu, tak musíte nejdříve mít to, provést to před vývozní Eh, prohlášení nebo oznámení té třetí zemi, ta musí eh, do 15 dnů odpovědět a pokud odpoví kladně, potom ta zásilka je považována za legální a pokud oni neodpoví, nezareagují, tak můžeme tedy eh, přikročit k tomu vývozu, takže je to povinný postup. Pane zpravodaju, paní zpravodaj, slyšeli jsme celou řadu reakcí na vaši zprávu, takže prosím, máte slovo. Ano, jen Dvě slovíčka. Pokud jde o právní nejistotu, tak jsem vyslechl slova stínových zpravodajů a komise. Určitě se ještě sejdem, abychom nějakým způsobem sladili naše názory. Nesmíme zapomínout na, zapomenout na hlavní cíl, to znamená potírat nelegální eh, obchod s drogami, to se musí přizpůsobit všem možným podmínkám. Může to jít mnohem rychleji, mnohem dál, než jsme schopni. A ještě k těm léčivům. Nejde o to, že bychom snad chtěli kontrolovat všechny léky. Ale jenom abychom měli trochu zvýšenou bdělost vůči některým léčivám, které budou eh, uvedeny tedy na Eh, našem seznamu sledování. Nesmíme totiž ztratit ze zřetele základní cíl. A to, co chceme, chceme bojovat proti osobám, eh, které se snaží zneužívat eh, léčiva k jiným účelům, než k, ke kterým byla vyrobena, to znamená za účelem výroby nelegálních látek. OK. Dobře říká pan předseda. A další bod, tedy pardon, lhůta pro předkládání eh, pozměňovacích návrhů je za týden, to znamená 28.2. v 18 hodin. Eh, pozměňovací návrhy budeme projednávat na našem dalším běžném jednání v březnu, takže já vám všem děkuji. Bod číslo 7 na pořadu jednání. proběhne tady výměna názorů s panem velvyslancem Tomásem Dueňasem, který bude vystupovat jménem kostareckého předsednictví Středoamerického integračního systému SICA. Dovolte, abych přivítal pana velvyslance, vaše excelence. Vítám vás Pan velvyslanec zastupuje Kostariku, která v tuto chvíli předsedá středoamerickému integračnímu systému, jak už jsem vám řekl. Pan velvyslanec Duenas byl velice důležitým vyjednavačem když probíhala jednání eh, o asociační dohody mezi EU a Střední Amerikou. Účastnil se také jednoho naši, z našich veřejných slyšení v loňském roce, které se týkalo hospodářských a ekonomických výhledů, eh, pokud jde o asociační dohodu mezi Evropskou unii a Střední Amerikou. Tak abych chtěl zdůraznit, že předseda Evropského parlamentu pan Schulz eh, navštívil Kostariku eh, minulý týden jakožto eh, jednu z prvních zemí, která vůbec navštívil ve Střední Americe. A zdůrazňoval také nezbytnost vytvoření silnějších vztahů s klíčovými partnery, mezi které patří Střední Amerika, která podle jeho názoru je jedním z nejdůležitějších partnerů pro budoucí eh, obchodní vztahy se Evropské unie. Takže já bych chtěl teď vyzvat pana velvyslance, aby se zabýval tímto tématem, aby se také zabýval jsem pro slovo integrační eh, eh, celým procesem a aby se zabýval také procesem pro uplatňování této dohody. Protože tato eh, dohoda je uzavřená je velice komplexní, netýká se jenom obchodu, a aby se také pohovořil o nejnovějším vývoji v oblasti obchodu a ekonomiky, ekonomického rozvoje. Eh, ve Střední Americe. Takže, pane velvyslanče, máte slovo. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, říká pan velvyslanec. Dobré dopoledne, vážené poslankyně a poslanci. Chtěl bych vám eh, na úvod, pane profesore Moreiro, poděkovat za vaše laskavé pozvání. My v tuto chvíli tady předsedáme dočasně středoamerickému integračnímu systému. A chci, chci dnes pohovořit o příležitostech a výzvách, které se objeví, až vstoupí v platnost asociační dohoda mezi našimi regiony. Chtěl bych vám poděkovat za vaši činnost, chtěl bych poděkovat vašemu výboru INTA za jeho činnost, především panu Pablu Albovi a panu Lichtfriedovi, kteří byli zpravodaji eh, k této dohodě a kteří se také podíleli na vyjednávání té dvoustrané eh, zajišťovací doložky a tak dále. Eh, my jsme velice vděční za vaši pomoc. Všichni velvyslanci našich zemí, tady Guatemala, Salvadoru, Hondurasu, eh, Nicaraguji, Panamy a mé země, Kostariky, tady my všichni velice oceňujeme práci, kterou provádíte. Pokud jde o ratifikační proces ve Střední Americe, tak tady jsem velice rád, že vás mohu informovat o tom, že poté, co jsme získali souhlas, který eh, tento váš parlament odsouhlasil tuto dohodu, schválil, tak jsme okamžitě zahájili diskusy o této dohodě také v našich parlamentních schromážděních. Paralelně také zača- jsme zahájili proces registrace evropských zeměpisných označení, který se dohoda také týká, které, což je nezbytné pro to, aby tato eh, dohoda mohla vstoupit eh, v platnost. Nicaragua a Honduras už dokonce ratifikovali tuto dohodu a v ostatních zemích ratifikační proces v tuto chvíli probíhá. Já bych chtěl poděkovat také panu předsedovi Šulcovi za jeho návštěvu do Střední Ameriky. Eh, celý proces registrace evropských zeměpisných označení už také začal. A s radostí vám oznamuji, že na zasedání, které se konalo eh, mezi ministry obchodu, eh, zemí střední Evropy, eh, Ameriky pardon, a panem komisařem de Guchtem minulý týden, tak jsme určili 15. května jakožto předběžné datum pro ukončení ratifikačního procesu a pro také ukončení procesu registrací zeměpisných označení. Aby tedy prozatímní eh, implementace eh, obchodní části této dohody mohla začít už v červnu. Pokud jde o integraci, eh, tak schválení této dohody parlamentem, vaším parlamentem, vedlo k velice pozitivním očekáváním u nás a už jsme v procesu integrace zaznamenali velké pokroky. Prezidenti našich zemí už měli možnost se Eh, sejít s panem předsedou rady eh, Van Rompuyem a předsedou komise eh, Barosem a s panem velvyslancem Lefflerem, který zastupuje paní baronku Aštanovou. To bylo právě na zasedání minulý týden v Santiago a hovořilo se tam o bezpečí, bezpečnosti a také o regionální integraci. Shodli jsme se na tom, že, Evropská, že požádáme Evropskou unii o to, aby nám pomohla v tomto procesu, který už probíhá, aby nám pomohla v procesu posilování institucí, a to je také jedna z priorit eh, dočasného předsednictví Kostariky. V San Jose eh, včera, eh, pane předsedo, se pan Castillo, ministr zahraničních věcí Kostariky, účastnil prvního zasedání ministrů zahraničí zemí Střední Ameriky pod naším předsednictvím. A my jsme tam vyjádřili závazek, že chceme obnovit a posílit všechny instituce v tom procesu hlubší integrace ve Střední Americe, tak abychom mohli pozměnit a přizpůsobit všechny, regio- všechny regionální subjekty. Panama eh, se připojila k našemu hospodářskému podsystému, to znamená, že už jsme tady dokončili téměř ten systém, eh, ten proces hospodářské integrace. Také jsme zahájili jednání, která povedou k hlubší integraci v rámci středoamerické celní unie. Jakmile vstoupí v platnost tato dohoda, tak počítáme s zvýšením bilaterálního obchodu. Pokud jde o objem tohoto obchodu, tak to bude záviset na tom, jak rychle dovozce a vývozci na obou stranách budou schopni zareagovat. Ale kromě nové, nových obchodních toků doufáme také v to, že Evropská unie bude mít vyšší zájem o investice v našem regionu. A to je právě jedna z největších změn, které přinese tato dohoda. A sice, že se změní eh, systém GSP, který dříve nepodporoval správné klima pro investice. A tento systém teď tady bude nahrazen touto nohou dohodou a to doufáme, že povede k lepšímu, příznivějšímu klimatu pro investice. V tuto chvíli jsme také, se také snažíme o podporu vý, eh, výměny osvědčených praxí, technologií a znalostí a doufáme, že naši noví obchodní partneři budou mít preferenční přístup na naše trhy a to pomůže našim trhům se stát konkurenceschopnějšími platformami pro Eh, obchod a eh, zboží. V našem regionu je 40 milionů lidí a my chceme, jsme připraveni být konkurenceschopní, být, chceme, jsme připraveni vyniknout. Máme také v tuto chvíli eh, kandidáta na generálního ředitele pro VTO z našeho regionu. To všechno samozřejmě nestačí, tato naše přání a závazky, abychom to celé uskutečnili. A proto máme tady pilíř pro spolupráci a ten chceme právě využít Eh, pro to budování kapacit. Protože pouze takto se můžeme poučit z osvědčených postupů, můžeme se naučit ty nejlepší techniky a postupy pro to, abychom zlepšili životní podmínky našich obyvatel, což je eh, vlastně ten konečný zásadní cíl. Eh, děkuji vám. Mnohokrát říká pan předseda. Pan předseda říkal, že Kostarka se také chce stát členem OECD. Pan předseda říká, eh, děkuji vám mnohokrát za nejnovější informace ohledně ratifikačního systému a také ohledně regionální integrace v Latinské střední Americe. Teď už můžeme dát slovo eh, členům našeho výboru. Eh, pan kolega paní kolegyně Alba eh, je tedy eh, známou odbornicí na to, tento region. Eh, Pavel Falba. Prosím, děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám za vaše laskavá slova. Chtěl bych tady velice přivítat pana velvyslance a poděkovat také jemu za jeho laskavá slova. Bylo mi velikou ctí, že jsem se mohl účastnit spolupráce společně s kolegou panem Leichtridem a s ostatními stínovými zpravodaji, samozřejmě za pomoci našeho pana předsedy a sekretariátu. Snažili jsme se o toho, eh, abychom dosáhli pokroku. Nebylo to úplně jednoduché v naší sněmovně, ale v tuto chvíli můžeme tedy říct, že se nám podařilo naši misi naplnit. Eh, já jsem velice vítám informace, která nám poskytl pan velvyslanec ohledně zeměpisných eh, označení a také ohledně ratifikace Nikaragu a Hondurasem. Eh, těšíme se na další pozitivní zprávy v budoucnosti a doufáme, že to celé skutečně se podaří a že v červnu, nebo co nejdříve, budeme moci už přivítat prozatímní provádění přijetí tady té obchodní části dohody. Obchodní vztahy mezi EU a Střední Amerikou podle mého názoru v tuto chvíli procházejí takový, zažívají takové zlaté období, takový rozkvět. Toto je historická příležitost pro Evropskou unii, ale také pro Střední Ameriku, jak říkal pan velvyslanec. Můžeme teď eh, podpořit eh, udržitelný růst a já myslím, že země, kterou vy, pane velvyslanče, eh, zastupujete, je vynikajícím příkladem teď nastává obrovská příležitost pro hospodářskou diverzitu v Střední Americe, je to příležitost pro sociální kohezi a také v neposlední řadě je to příležitost pro to, abychom napomohli regionální integraci ve Střední Americe. A to je také velice důležitá otázka. Myslím si, že potenciál eh, této smlouvy ještě nebyl plně vytěžen a já doufám, že v nejbližší době začneme ho plně využívat a že jak Evropská unie, tak Střední Amerika už začne využívat plody této eh, dohody. A doufejme, že z těchto plodů budou těžit také naši občané. Nic se neděje náhodou. A jak říkal pan předseda Moreira, Kostarika jmenovala eh, kandidáta eh, pro, na generálního ředitele v rámci OECD a já myslím, že také v rámci VTO je něco takového velice pozitivní. A bylo pro nás velice zajímavé si vyslechnout, jaká je situace. Děkuji, pane velvyslanče a pane předsedo. Tak, další kolega tu není, ale věřím, že se určitě by připojil k tomu, že vítáme informace ze strany našeho eh, hosta Franciska Keller. Thank you very much. Děkuji vám. A děkuji, pane velvyslanče, za to, že jste se mezi nás dostavili. dostavili. Já mám mnoho otázek, z nich však, však uvedu jen několik. Zajímalo by mě více k tomu, jak bude ta obchodní část dohody uplatňována v, ve Střední Americe, vzhledem k tomu, že jsou rozdíly v ratifikačním procesu, třeba v otázce kvot. Budou přidělovány na základě, kdo dřív přijde, ten dřív mele, nebo budou přidělovány teprve tehdy, kdy všechny země ratifikují, a nebo jak to bude vlastně fungovat. Asi jste se zabývali také poučeními s, s těmi eh, dohodami s e FTA o, s Chile a s Mexikem. Myslím, že tam byly určitě, určité nedostatky například rostoucí nerovnováha ve prospěch obchodu, ve prospěch Evropské unie, nebo nedostatek diverzifikace. I po uzavření eh, dohod o volném obchodu a rostoucí eh, problémy v oblasti životního prostředí. Jak chcete tyto věci ve Střední Americe řešit, aby k nim nedocházelo? Pak je tu otázka eh, těch nadnárodních společností, které se snaží vyhýbat daňové povinnosti, zvláště v Latinské Americe. Tam nás to stálo hodně prostředků. A dochází k legalizaci některých těchto postupů. Takže mě zajímá, jak se to řeší v Jižní Americe v prostřednictvím legislativy. Aby ty daňové uniky, aby k ním nedocházelo, aby eh, vaše pokladny státní nevyschly ještě více. Děkuji. And the next is... A následuje Helmut Scholz. Thank you, Mr. Chair. Děkuji. Chci vám poděkovat za vaše slova, za váš úvod. Pane velvyslanče, máme dlouholetou, dlouhodobou zkušenost řešení některých témat, která se týkají vztahu mezi Střední Amerikou a Evropskou unii. Počínaje se e, zprávou o obchodních vztazích, kterou jsem vypracoval mezi Evropskou unii a Střední Amerikou a pak jsme se bavili o tom, jak ta dohoda mezi Evropskou unii a Střední Amerikou může pro, propsazovat eh, regionální spolupráci. A já bych eh, k tomu připojil takovou poznámku, jaké konkrétní programy a iniciativy jsou potřeba jako doplňková podpora, která přispěje k úspěšnému výsledku dohody, asociační dohody, aby to mělo pros- přínosy pro celkovou ekonomickou dynamiku i pro obyvatele. Vy jste říkal, že jeden z, jedním z vašich zájmů je, aby ta dohoda zlepšovala životní podmínky občanů vaší země. Takže to, co plánujete třeba v rámci CITA, by mělo zahrnovat také ochranu místních podniků proti hrozbám, které mohou z dohody vyplynout? A jaké nové produkty chcete vyvázet do Evropské unie, abyste zvýšili konkurenceschopnost oproti těm, které jste vyváželi eh, na základě předchozího systému, který nebyl reciproční? A dále chci se připojit k tomu, co řekla paní Keller ohledně investice daní daňové problematiky. Finanční sektor eh, podle eh, výzkumu, průzkumu jedné nizozemské nevládní organizace se ukazuje, že deregulace finančního sektoru ohrožuje úsilí eh, Evropské unie o kontrolu praní špinavých peněz a daňových úniků. Takže předpokládá se nějaký konkrétní plán, nějaký harmonogram, měření takových eh, faktorů a jejich eh, zamezování? ještě mám otázku související se zkušenostmi Chile a Mexika. V rámci monitorovací skupiny jsme viděli studii eh, o reálném přispění dohody k ekonomické schopnosti Chile být eh, plnoprávným členem mezinárodních eh, obchodních vztahů. A ten eh, výstup je dost nejasný. V té studie se říká, že možná na základě té dohody má, má nyní Chile lepší pozici v obchodním systému, ale není to úplně zřejmé, že je to výsledkem té dohody. Čili jakým způsobem můžete zohlednit konkrétní a závažné dopady toho, co se stalo třeba v Mexiku. Dopady na potravinovou bezpečnost, budoucnost malých a středních zemědělců, kteří produkují potraviny, zejména luštěniny a rýži, problém monokultivací některých eh, plodin, jako ve vaší zemi, například ananasu, máte pocit, že, to, že eh, tato smlouva může zvyšovat tyto tendence v, ekonomick, pro, v ekonomice vašeho státu? A pak otázka land grabbingu, to znamená eh, masového zachvacování eh, pozemků eh, firmami. A pak eh, tedy otázka dohod mezi Eh, odbory, zastánce lidských práv a další, dalšími eh, a kritiky, jimž se vystaveny od těchto lidí, jakým způsobem chcete řešit obavy těchto aktérů a přesvědčit je, že existuje skutečně pozitivní program CITA, který má dosáhnout těch cílů, které jste si vytyčili uzavřením smlouvy s Evropskou unii. Děkuji, Marian Sernes Alde. Oui, euh, merci, monsieur le président. Děkuji vám. Myslím, že je nesmírně důležité, aby eh, Evropská unie eh, věnovala pozornost tomu, co se děje ve Střední Americe. Byla jsem v Santiago de Chile na summitu Eurolatu. Bylo tam 33 zemí Latinské Ameriky a eh, konstatovala jsem dvě věci a z toho vyplývají mé otázky. Jestliže máte množství různých organizací, včetně Mercosuru, eh, jsou tady různé země, které se eh, které na, na pacifickém pobřeží, které spolupracují a tak dále. A mě by zajímalo, jestli eh, v podstatě máte určitou představu, určité organické, politické organizace těchto 33 zemí, nebo jestli budete nadále pokračovat s eh, mnoha různými ehm, oddělenými organizacemi. Na tom summitu Evropské unie a Latinské Ameriky bylo všech 33 zemí a bylo to užitečné. Druhá otázka, to, co jsem slyšela v Chile. Byly tu eh, dvě, dvě znepokojení. Jednak otázka protekcionismu některých zemí, obzvlášť Argentiny, a to je znepokojení, které sdílí nejenom Evropská unie, ale všichni i v Latinské Americe, kteří nemohou s Argentinou jednat na, za rovných podmínek. A pak otázka záruk zahraničních investic, zejména evropských investic v některých zemích, kde eh, ten právní rámec není stabilní a kde neexistuje žádná záruka investic. To je velmi problematická záležitost. A třetí nejistota vyplývá z toho, že něk- některé země Latinské Ameriky jsou otevřeny vůči trhům a existuje stále větší tlak na přírodní zdroje, zvláště důlní zdroje, nerostné suroviny. Tolik mé otázky a děkuji vám předem za odpověď. Eh, and finally, Jörg a na závěr pan Jörg Lightfried, který přišel na poslední chvilku, ale myslím si, že již dostal informace od kolegů. Děkuji, pane předsedo. Já se velice omlouvám, že jsem přišel o kapku pozdě, ale situace v parlamentu dnes je poněkud složitá, protože je mnoho bodů na programu. Pan Lange je, mě již informoval o všem, co bylo diskutováno, takže jsem dostal dobrý briefing. Já mám tři otázky. Za prvé se to týká obchodní dohody, protože já jsem byl také autorem eh, bezpečnostní doložky a byl jsem stínovým zpravodajem dalším zprávám, takže bezpečnostní doložka je víceméně instrument na ochranu evropského průmyslu a to má také své dopady na pěstování banánů v Střední Americe. My máme nyní tuto bezpečnostní doložku a mě by zajímalo, jak to bude skutečně fungovat. Myslíte si, že tady mohou vzniknout nějaké problémy a tato zajišťovací doložka vstoupí v platnost, anebo si myslíte, že to je víceméně taková formalita? A za druhé, já se domnívám, že kolegové o tom již hovořili, ale já o tom mám také zájem. Co se myslíte o úmyslu Evropského parlamentu propojit obchodní záležitosti s dalšími záležitostmi, jako jsou sociální či ekologické záležitosti, neboť takovou to věc Takovýto návrh jsme skutečně s nadšením předložili a mě by zajímalo, co si naši partneři o tom myslí. A třetí otázka je úplně z jiného soudku. Týká se diplomacie. Já jsem se také zúčastnil zasedání Eurolatu v Chile a v rámci evropské delegace vypukla diskuse, že není zrovna dobré, že jedna strana může principiálně zablokovat různá témata že tam je jakési oddělené hlasování a jestliže jedna strana hlasuje proti, tak druhá strana s tím nemůže nic dělat. Mě by zajímalo, jak o tomto problému smýšlí Latinská Amerika neboť já jsem často výdal, že evropská strana blokovala velice důležité věci a může to být také samozřejmě naopak, ale myslím si, že o celém systému bychom měli minimálně ze dobého hlediska diskutovat. Děkuji a závěrem si vyslechneme komisi Matias Jürgensen. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Děkuji vám za to, že vás mohu seznámit s naším stanoviskem a také s názorem na prezentaci pana velvyslance. Také souhlasíte s jeho optimistickým názorem? My vítáme pokrok v rámci procesu ratifikace na obou dvou stranách a je jasné, že tady probíhá politická dynamika a také politická vůle ve Střední Americe udělat velký a rychlý prokrok. My jsme také stanovili lhůtu v Santiago na 15. květen a e, Střední Amerika e, v té době již dokončí vnitřní ratifikační procesy a také plní požadavky týkající se geografické indikace, například v oblasti registrace a je také dobré mít lhůtu, protože je před námi ještě hodně práce a tato práce je především na straně eh, Latinské Ameriky a my také za komisi spolupracujeme těsně s eh, Latinskou Amerikou, Střední Amerikou, tak aby všechno probíhalo plynule a dobře, takže my máme také zájem na ochraně geografického zeměpisného značení. A jestliže k pokroku skutečně dojde, potom od prvního června, první července zdá realistické datum, kdy, se, kdy doufáme, že všechny středoamerické země budou schopny aplikovat provizorně předběžně ten to, tuto dohodu. To je hodnocení situace, je, tedy, že došlo k pokroku, ale je ještě hodně práce před námi. EU a komise doufají, že dojde k pokroku v ratifikačním procesu nejenom na straně Střední Ameriky, ale i také na straně EU. Je důležité, abychom eh, protlačili a ratifikovali celou dohodu. To souvisí se spoluprácí, to souvisí také s tím, eh, o čem hovořili někteří poslanci, jak propojíme obchodní a politické kapitoly. Pokud se týče obchodní kapitoly, takže čím rychleji celá dohoda vstoupí v platnost, tím rychleji budeme mít široké partnerství a dialog a všechno, co jde s tím ruku v ruce. několik připomínek k tomu, co bylo řečeno o summitu EU SIKA. SILAK. Ano, tento summit byl úspěšný, bylo velice zajímavé sledovat rozsah interakce a rozsah dialogu mezi EU, Střední Amerikou a Karabskou oblastí. Zde se sešli nejenom zástupci vlád, ale také e, poslanci a také zástupci justice také se summitu zúčastnilo mnoho evropských lídrů a prohlášení, které bylo sepsáno, je velice dobré. Tady je podpora intenzivním politickým vztahům a tady jsou Eh, snahy opravdu o to, abychom pos, považovali Latinskou Ameriku za naše dobré partnery a také jsme vyslali signál, že se domníváme, že protekcionismus není dobrá politika a také jsme vyslali signál, že je třeba mít dobře předvídatelné investiční prostředí a podíváte-li se na prohlášení především na odstavec 21, tak tady byla stanovena stanovena celá řada cílů, které jsou pro Latinskou Ameriku důležité. Takže to byl velice dobrý summit a my jsme využili této příležitosti a e, stanovili jsme další politické úkoly a sešli se lídři tedy a hovořili o politických i obchodních tématech. Můžete mi sdělit, kdo ještě neratifikoval dohodu? Je to celá řada členských států, které to ještě neratifikovaly. Já jsem jenom, aby já bych byl rád, kdybyste mi je sdělil. Já proti tomu nic nemám, že ještě neratifikovali dohodu, ale komise říká, že zatím žádné jména sdělovat nebude. A nyní pan velvyslanec. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já se pokusím zodpovědět eh, a zareagovat na to, co řekl Pablo Zalba eh, Eh, ze zdvořilosti na no, zbyt, zbytek otázek se pokusím odpovědět anglicky. Takže nejdříve eh, odpověď panu Zalbovi ve španělštině. Doufám, že se mi povede v obou jazycích dobře. Pavlo, chtěl bych vám velice poděkoval za všechno, co jste udělal vy a pan kolega Lichtfried pro náš region. Jsme vám velice vděční, eh, vám oběma tady protože vy jste otevřeli dveři pro, dveře pro tento naprosto zásadní důležitý vztah mezi námi a Evropou. Abych odpověděl na vaši otázku, tak ano, Kostarika skutečně má kandidátku, kandidátku na pozici generální ředitelky VTO. Kandidátů je celkově devět v tuto chvíli. A nedávno v Ženevě bylo zahájeno řízení, prostřednictvím kterého každý kandidát a kandidátka dostali řečnickou dobu na své prezentace, poté proběhlo dotazování a tisková konference. V tuto chvíli všichni kandidáti cestují po celém světě a vysvětlují, jaké jsou jejich zkušenosti, jaká je kvalifikace. To je tady ten výběrový proces celý, který byl zahájen ve Ženevě. Já vám děkuji za to, že jste to zmínil. Kostarika skutečně je velice ambiciózní. Myslím si, že i malá země může vykonat vynikající práci v rámci VTO a může se stát takovým usnadňujícím článkem eh, pro podporu řešení těch budoucích otázek a výzev eh, pro světový obchod. Paní Keller, děkuji vám za vaše otázky. Konkrétně k vaší obavě bych chtěl říci, že během těch rozhovorů, které jsme vedli během celého procesu, a já tady už se toho účastním dva roky, tak eh, se zdá být zcela jasné, že význam našeho vztahu s Evropou je dalekosáhlý, protože Eh, pro nás je to něco mnohem většího než jenom eh, obchodní dohoda. Pro nás je to nástroj pro rozvoj a proto eh, skutečně jsme si vědomi toho, že, jsme, že máme veliké štěstí, že Evropská unie se zvolila právě nás jako region, se kterým chce uzavřít asociační dohodu, protože víme, že to je skutečně takový nejdůležitější nástroj, nástroj na nejvyšší úrovni, o kterém vůbec Evropská unie vyjednává. To znamená, že to je nejenom dohoda pro současný a budoucí obchod, a obchod, který se řídí samozřejmě eh, pravidly VTO a, a pravidly pro eh, společenskou zodpovědnost, ale také je tady ta složka spolupráce. A také, a to je opět velice důležité téma, musíme budovat naše kapacity, musíme posílit instituce v našem regionu, tak, abychom mohli skutečně prosadit politiky a návrhy, které potřebujeme pro zlepšení rozvoje a pro zvýšení životní úrovně našich obyvatel. A Právě proto také funguje politický dialog, který je také důležitou složkou, protože to je právě platforma, pomocí které naše země, naši představitelé a představitelé EU, také Evropského parlamentu, si budou moci spolu sednout za jeden stůl a upřímně hovořit o výzvách, se kterými se potýkáme. Takže je to komplexní dohoda, je to mnohem víc než jenom obchodní dohoda. A bylo by nespravedlivé to eh, skutečně zužovat jenom na ten obchodní aspekt. A my se skutečně těšíme na něco, co je podle nás takovou páteří celé dohody, a to jsou právě institucionální reformy, posilování zásad právního státu, ochrana práv těch, kteří jaksi nemají eh, dost sil na to, aby se bránili sami. Skutečně se chceme stát rovnocenými partnery eh, světového společenství ve všech jeho dimenzích. Je to tedy velice komplexní přístup. Jak vy víte velice dobře, dohoda nemůže samozřejmě zastoupit sociální dohodu. Takže prostřednictvím těchto mezinárodních závazků toho chceme dosáhnout. Ono to není jenom závazek ze strany Střední Ameriky ale také Evropské unie. A podobné závazky máme nejenom s EU, ale také s USA, s Kanadou, s Mexikem, s Karibskou oblastí. Kostarka má třeba dohodu i s Čínou, se Singapurem, s Chile. Takže neustále budujeme už dlouho vztahy s celým světem. A tyto vztahy eh, nám nejenom napomůžou k preferenčnímu přístupu na trhy, ale také nás naučí, jak můžeme fungovat lépe jakožto, jakožto společnosti. Já tady doufám, že to odpovídá alespoň na některé vaše otázky a obavy. A, a ještě jednou chci zdůraznit, že hlavní páteří eh, těch, to, té dohody je eh, jsou zásady právního státu. Všichni musí platit stejné daně, všichni musí mít rovná eh, práva a pravidla. A my rozhodně oceňujeme to, že budete na nás dohlížet velice pozorně. Eh, pane Šolci, eh, vždycky je mi potěšením si vyslechnout příspěvek z vaší strany. My velice oceňujeme vaše láskavá slova. Vy jste se ptal, jestli si myslíme, že existuje dostatečná podpora pro tuto dohodu. A já si myslím, že existuje. Eh, rozhodně eh, nám to dobře začalo. Ty dohody jsou takovým živým organismem, protože eh, je možné je měnit prostřednictvím politického dialogu, prostřednictvím vyjednávání s výbory a tak dále. Takže eh, tyto dohody jsou skutečně velice konstruktivním způsobem, jak pokračovat ve vztahu s EU. Evropská unie je takovým kmotrem našeho regionu. Před více než 20 lety vy jste nám pomohli eh, z velice obtížné situace, občans, ať už z občanského hlediska, sociální, společenského hlediska. A vlastně naše organizace SIKA, Abych se ještě vrátil k vaší otázce o institucích, tak SIKA je vlastně nejstarší, nejstarším organizací, nejstarším systémem v celé Latinské Americe a středoamerické země jsou vlastně jediným integrovaným regionem z celé Latinské Ameriky. Takže ačkoliv jsme malí, a trvalo nám to dlouho, tak máme ambici se stát silnějším regionem. A jsme si samozřejmě vědomi toho, že to není jednoduché. A snažíme se o to, aby to bylo mnohem více než jenom obchod. A jak jsem říkala, pro nás to je mnohem více než obchod. Jde tady o institucionální reformy, o budování lepší společnosti a o to, aby naše politické strany se zavázaly k tomu, že provedou reformy institucí, což je velice důležité. Vy jako legislativci velice dobře víte, že je velice obtížné eh, dosáhnout institucionálních reform i v regionech, přímo na místech. Je to bolestivý proces. A právě prostřednictvím našich mezinárodních závazků jsme začali budovat silnější instituce v našem regionu, silnější institucionální strukturu, a náš region s pomocí EU, pane předsedo, teď se snaží o reformy institucí, o jejich zlepšení. A doufáme, že nám pomůžete v budování transparentnějších a efektivnějších institucí, které skutečně budou dobře reprezentovat zájmy našeho regionu. A abych ještě to dokončil, pane Šulci, samozřejmě eh, nám leží na srdci bezpečnost. Bezpečnost to je téma která je pro náš region velice důležité, to je jasné. Dokonce na zasedání mezi eh, našimi zástupci a zástupci vašich institucí eh, mělo na pořadu jednání dva důležité body. Za prvé bezpečnost, tedy témata od eh, praní špinavých peněz přes pašování lidí, obchodování s lidmi až po drog, obchod s drogami. A pak samozřejmě také regionální integrace. To jsou tady ty dvě priority našeho regionu. Pana, paní eh, Desagne? Ano, máte pravdu, když zmiňujete to, že různé skupiny v Latinské Americe eh, zastupuje celá řada uskupení a institucí. A to nám činí určité obavy, řekněme. Ale já se omezím pouze na SIKu, což je organizace, která eh, zastupuje nás už od Guatemaly po eh, ostatní země. Máme tam tady i eh, pozorovatele třeba Belize. A ještě jednou chci říci, s vaší pomocí chceme vybudovat silnější instituce i silnější instituci jakožto SIKu. Instituci, která bude modernější, transparentnější, která nám umožní jak si dovést naše vláda a náš region do lepší budoucnosti. Kde nás dovede k tomu, abychom se vyrovnali s našimi výzvami, protože samozřejmě si musíme uvědomovat, že náš region se potýká s celou řadou výzev. Ale samozřejmě beru na vědomí, co jste řekla, a rozhodně tedy se chceme zavázat k silnější integraci našeho regionu. Takže ještě jednou vám mnohokrát děkuji za projevenou podporu. Zazněla tady také zajímavá otázka na, ze strany pana Litfrida a já nevím, jestli na ní odpovím ale pokusím se o tom. Jak víte velice dobře, tak ta ta uh, zajišťovací doložka byla velice důležitá, především ta otázka banánů tam byla uh, téměř čtvrt století velice sporným bodem, takže je to pro nás velký úspěch uzavření této doložky. A uh, Evropa měla veliké obavy především. A doufáme, že se nám podařilo tyto obavy eh, vyřešit právě touto doložkou. My očekáváme a doufáme, že nebude docházet k žádným problémům díky této ochranné doložce. Víme, jak důkladná ta diskuze byla a rozhodně se nám nechce o tom vyjednávat znovu, takže doufáme, že i vy tady, jak si máte důvěru eh, v to, že ta ochranná doložka skutečně nás ochrání. Pokud jde o další obchodní a sociální otázky, vy jste zase zmiňoval obavu hm, ze sociálních problémů. Já doufám, že už jsem velice jasně řekl, že skutečně Eh, se v této oblasti vynasnažíme dosáhnout pokroku, protože jakákoliv dohoda, ať už obchodní nebo spol- dohoda o spolupráci, eh, jakékoliv odvětví má za cíl zlepšit situaci. My jsme si toho dobře vědomi. A my doufáme, že pomocí této dohody, pane předsedo, se, dá, se mm, vyskytnou nové příležitosti pro nás, abychom toto provedli. Děkuji mnohokrát. Děkuji, pane velvyslanče, za velice živou diskuzi. A dovolte, abych připomněl, že pro mě je nespornou záležitostí to, že to, jestli je nějaká dohoda dobrá, to je na posouzení našich partnerů. Jejich demokratické instituce rozhodně musí posoudit eh, výhodnost takové dohody, to je jejich demokratická výsada a eh, není na mě, abych říkal, jestli je dobrá nebo ne, to je na vás. A za druhé, pokud jde o kandidátku na pozici generálního ředitele VTO, tak, jak už jsme tady řekli, eh, jednou z kandidátek je dáma z Kostariky. Podle mého názoru je to velice silná kandidátka s velkou nadějí na úspěch. A chtěl bych tady říct dvě věci. Za prvé, celá řada kandidátů požádala o setkání se mnou, aby mi mohli prezentovat své názory na výhledy pro další fungování Světové obchodní organizace a já jsem tady eh, eh, souhlasil s tím, že se s nimi setkám, nebudu konkrétně říkat, kdo mě požádal. A druhá věc je, že tento výbor, náš výbor, by se měl zapojit do tohoto procesu volení generálního ředitele a že bychom o tom měli také pro, zorganizovat nějakou diskusi. Já dnes koordinátorům přednesu uh, svoje úvodní myšlenky a nápady k tomuto tématu, takže doufám, že i my budeme mít tady nějaký hlas, že budeme moci nějak přispět k tomu, jak Evropská unie, tedy komise, rada a my eh, to vidí, protože si myslím, že my jsme jaksi nejdůležitějším obchodním hráčem a myslím si, že naše stanovisko by mělo být dáno na vědomí ostatním že ostatního nemohu tady ignorovat. Eh, že je třeba, abychom také eh, hráli, sehráli dobře naši roli v rámci parlamentních, eh, konference parlamentních schromáždění VTO. A tím jsme dospěli k poslední, ke konci diskuze k tomuto bodu. Já ještě jednou chci poděkovat panu velvyslanci Kostariky, Tomási Dueňasovi, a také velvyslancům ostatních eh, zemí Guatemala, eh, El Salvadoru, Hondurasu, Nicaragua a Panamy. Eh, děkuji vám všem, pánové. A tím jsme tedy zakončili diskuzi k tomuto tématu. Item 8. Bod 8 Eh, nyní se rozloučíme s našimi hosty. 8. Takže bod 8. A to jsou ta činnost monitorovací skupiny. Máme celou řadu monitorovacích skupin, které se zabývají našimi obchodními vztahy s našimi partnery. A v nedávné době skupiny pro Tajvan, Indii, Rusko a Chile uspořádali svá jednání, takže by bylo zajímavé si vyslechnout, jaké byly výsledky těchto zasedání. Začneme Chile. Korea, paní Korea Samora za EPP. Děkuji vám. Pane předsedo, všechny vás zdravím. 18. prosince loňského roku se sešla skupina pro obchodní vztahy EU Chile. Já jsem její zpravodajkou. Měli jsme výměnu názoru s Matiasem Jetensenem z DG eh, Trade za komisi a on eh, nás stručně seznámil s dohodou, která vstoupila v platnost v roce 2003 čili s jejím fungováním po deseti letech. On zdůraznil, že došlo k podstatnému nárůstu investic a obchodu. A pokud jde o možnost dalšího prohloubení v obchodních vztahů, tak bylo řečeno, že jsou vedena periodická zasedání z obou stran přičemž obě strany si přejí prohloubit eh, obchodní vztahy, ale až do posud nebylo možné, se nepodařilo najít eh, rovnováhu mezi jednotlivými zájmy. A v obchodní kapitole asociační dohody existuje eh, kapitola nebo doložka, která umožňuje zblížení některých sektoru v roce 2006 začala jednání, ale příliš daleko se nedostala. Závěr byl, že eh, selhání těchto jednání bylo způsobeno eh, především tím eh, sektorovým přístupem, bylo těžké získat, dosáhnout výsledků, které by byly vyvážené. Komise zmínila možnost jiných přístupů v zájmu modernizace asociační dohody, která tedy sahá až do roku 2003, která by mohla znemožnit zapracování aspektů, které eh, tam eh, nebyly od počátku. Také hovořil zástupce Chile, vyslanec pro hospodářské záležitosti čilské mise u, u Evropské unie a hovořilo s, s posílení bilaterálních vztahů. Od vstupu dohody v platnost a také jasně řekl, že Chile, eh, v Chile probíhá pozitivní vývoj, velký růst, nízká úroveň nezaměstnanosti navzdory globální recesi. A pokud jde o možnost dalšího pokroku ve vzájemných vztazích, tak čilský zástupce řekl, že je e, ochoten najít e, vyvážené řešení, které by prospělo všem stranám. V lednu jsem e, byla pozvána na osmé zasedání mezi EU a Chile v Santiago, kde jsem měla projev o modernizaci dohody. A tam eh, jsem právě zdůraznila postoj komise, to znamená, že bychom měli se zabývat možností revize dohody a posunout se dál od toho čistě sektorového přístupu. Také jsem říkal, že budu eh, aktivní v té skupině, která, v té follow-up skupině, která bude tedy se zabývat dalšími následnými kroky bude se snažit právě vyvážit ty zájmy a najít určité prostředky, jimiž bychom mohli dohodu modernizovat. Takže na tom se teď pracuje. Snažíme se naplánovat eh, nové zasedání skupiny. Děkuji vám. Takže otázka je, zda skutečně existují podmínky k eh, vyjednání další dohody, která by prohloubila vztahy já mohu říci, že já jsem také byl v Chile a viděl, byl jsem svědkem, konstatoval jsem připravenost čilské strany skutečně eh, pokročit dál v jednáních. Takže možná nastal čas eh, k tomu, abychom přešli k další, eh, k další fázi prohlubování vztahu. Přičemž základním prvkem by bylo to, co říkala komise, to znamená skutečně nalezení politické vůle, určitá politická mobilizace. Děkuji. Skutečnilo se také zasedání monitorovací, včera, zasedání monitorovací skupiny, které mělo e, za úkol hovořit s hlavním evropským vyjednavačem a týkalo se to rozhodnutí zdoj před několika týdny. Náš zpravodaj je Martin Kazak. Dávám mu slovo. Yes. господин председател. Наистина, имахме... Děkuji, pane předsedo. Včera skutečně se konalo zasedání naší skupiny Jedná se o jednání mezi EU a Japonskem o uzavření dohody o volném obchodě. My jsme hovořili s Mariem Petričonem a s jeho kolegy z Generálního ředitelství pro obchod. Diskuse byla otevřená a velice dobrá. Zástupci komise nás informovali o tom, že jednání budou zahájena 25. března v průběhu vrcholného setkání mezi EU a Japonskem. První kolo jednání má být zahájeno v dubnu. Zástupci komise také upozornili na to, že změna vlády v Japonsku neovlivní postup jednání, Důvodem je, že Evropská unie nadále patří mezi priority Japonska z hlediska vnějších obchoda, obchodních vztahů. Také se odkázalo na to, že u různých netarifních obchodních překážek bylo docíleno velkého pokroku, ale máme tady před sebou ještě hodně práce. My především vítáme rozhodnutí Japonska za zrušit zákaz dovozu hovězího masa z Nizozemska a z Francie ale nyní máme před sebou poměrně obtížná jednání. My vycházíme z toho, že právě další jednání budou obtížná, neboť klíčová průmyslová odvětví v Evropě mají velké obavy a starosti. Tady myslím především na automobilový průmysl. Tady se to týká také odstranění tarifních překážek a také se to týká eh, veřejných zakázek. Zástupci komise upozornili na to, že musíme jednání vyhodnotit, pokud se týče jednoleté doložky. My musíme hovořit o této roční doložce. V současné době však nemůžeme tuto doložku komplexně ohodnotit a neměli bychom se na to příliš koncentrovat. Musíme vyčkat i dalšího vývoje jednání. Děkuji vám. Já jsem také navštívil toto zasedání jako stínový zpravodaj a proto bych chtěl eh, se připojit k názoru kolegy. Já bych chtěl vyjádřit přesvědčení o tom, že Japonci opravdu plní své závazky v oblasti odstraňování netarifních překážek. Takže eh, atmosféra, ve které se jednalo, byla opravdu naplněna důvěrou. A nyní Tajvan. Zasedání se konalo koncem minulého měsíce a zpravodajem je pan Frank Proust. Vyslechneme si vás. Euh, Dovolte mi pár slov. Bylo to první zakládající zasedání této skupiny mezi Evropskou unii a Tajvanem, které se uskutečnilo 30 ledna. A já chci jenom připomenout, že jsme chtěli tuto monitorovací eh, skupinu vytvořit, ovšem zatím eh, tu nejsou nějaká přímá jednání, ale říkali jsme si, že by bylo dobré prohloubit přesto naše vztahy. A usnesení na toto téma se mi jevilo být zajímavým eh, nástrojem k tomuto cíle, bychom mohli nějakým způsobem konkrétně pokročit. Diskuze tohoto prvního zasedání měly za cíl zmapovat situaci našich vztahů, vyměnili jsme si názory s komisí a pak jsme také v, se snažili eh, debatovat s tajvanskými orgány. Co z toho vyplynulo? Že Evropská unie by někdy měla vybírat své obchodní partnery bez ohledy na politické preference některých jiných zemí. Teď hovořím zejména o Číně, protože teď je tam určitá, určitá blokace ve vztahu eh, k Tajvanu. Měli bychom asi překonat určité obavy, že by mohlo dojít k určitým represálím ze strany eh, našich eh, čínských partnerů. Takže cílem by bylo snížit netarifní bariéry obchodu mezi Evropskou unii a Tajvanem, A první jednání byla nesmírně plodná, podařilo se nám eh, stanovit eh, si již datum dalšího zasedání, které se uskuteční v brzké době. A já, mě velmi příjemně překvapil otevřený přístup Tajvanu k Evropské unii, s kterým se nesetkáváme, upřímně řečeno, třeba v případě některých jiných zemí, teď jsme slyšeli příklad Japonska nebo Číny, eh, čili jiných zemí eh, azijského kontinentu. Takže já si myslím, že tato skupina je určitě zajímavá. V příštích týdnech a měsících uvidíme, jak eh, by se nám mohlo podařit ne přímo dospět k dohodě o volném obchodu, protože to by bylo komplikované, ale alespoň nějak jinak prohloubit vztahy ze zemí, jako je Tajvan, která možná má trochu štěstí v tom, že je schopna eh, s námi jednat o produktech, které nejsou skutečně v přímé soutěži s našimi výrobky. Děkuji. Helmut Scholz. Děkuji, pane předsedo. Pouze krátká připomínka. My ve vývoru také schvalujeme postup eh, k komplexní k jedné Číně. A to také souvisí s naším eh, přístupem k Tajvanu a to nespochybňuje naší eh, politiku vůči Číně. Na politické skupině bychom o tom také měli diskutovat a také bychom o tom měli hovořit na monitorovací skupině, to znamená, že bychom také se měli zabývat politikou vůči jednotné Číně. Ano, s tím já souhlasí, souhlasím. Monitorovací skupiny by měly postupovat konzistentně a nyní Rusko, pan Stédin. Děkuji, pane předsedo. Vy říkáte na závěr Rusko, ale bylo to velice zase, zajímavé zasedání. Nejdříve eh, také jsme diskutovali se zástupcem komise, který je zodpovědný za Rusko a obchodní výměnu s Ruskem a potom následoval plán Vladimír Čizov. My jsme se ptali pana Čizova, zdali může komise zůstat a komise zůstala při dalším jednání. Komise byla poněkud znepokojena přístupem Ruska vůči VTO. Oni by nebyli překvapeni, kdyby VTO udělala v budoucnosti nějaká opatření vůči Rusku, ale zatím to nespecifikovali. Vycházelo se ze stávající situace a také se hovořilo o jednání o nových kapitolách. Jak víte, tak Rusko právě přistoupilo k VTO, hovořili jsme také o NTB, také jsme diskutovali například o nákladech na recyklaci karoserií a tak dále a také Janek hovořil o koňské mase. My tady se nedováží do Ruska žádná živá zvířata a také proto zřejmě jsou koně tady. Já jsem také diskutoval o lihovinách protože tady je velká příležitost pro EU. Rusko je velký trh, ale velvyslanec nemohl eh, tuto otázku zodpovědět. Já jsem se ho ptal na celní tarify pro lihoviny při vývozu do Ruska. A já jsem mu napsal a až dostanu od něj oficiální odpověď, pak vám tuto odpověď také dám k dispozici. A velvyslanec vždy zdůrazňoval aspekt, že mnoho členů Dumy byli bylo proti členství ve VTO a on říkal, že nadále se koná bitva s těmito poslanci, kteří jsou proti vstupu do, e, do e, VTO. A další zasedání se má konat v březnu a budeme hovořit také o průmyslu. a také o energetice, protože energie je největším vývozním artiklem Ruska do EU. Jsou nějaké připomínky či otázky? Ano, prosím. Krátká připomínka, já chci pouze potvrdit slova Roberta bylo pro nás, pro oba překvapující, že e, vstup do VTO je pro ně nadále problémem, že to musí strávit. A my jsme se velice divili. A my však doufáme, že se dospěje k jakému si kompromisu, ale já jsem zde skeptický. Budeme v budoucnu se sejdeme s Gazpromem, se zástupci Gazpromu a Robert to opravdu dělá dobře. Ano, já také tady sdílím obavy, které tam zazněly. Já jsem v, pro, v říjnu pardon, předsedal delegaci pro Rusko a myslím si, že je celá řada důvodů, proč bychom měli mít z Ruska velké obavy. Takže bych skutečně chtěl velice poděkovat monitorovací skupině. Eh, chtěl bych poprosit, aby nadále monitor, monitorovala, co se děje a možná později bychom mohli toto téma projednat na zasedání výboru, abychom se mohli zabývat těmito obavy, obavami nebo obtížemi, které se vyskytly v souvislosti s eh, Ruskem, protože jsou pro nás příliš, až příliš důležité na to, abychom se jim nevěnovali i na výboru. Také proběhla monitorovací skupina pro Indii. Bohužel Maria Badia, která je naší stálou zpravodajkou pro tuto skupinu, tady už nemohla zůstat takto pozdě. Já jsem se s ní setkal dnes ráno, odjížděla do Barcelony na nějakou drobnou operaci, operační zákrok, takže já je tady omlouvám. Na našem dalším zasedání nám ale poskytne informace o nejnovějším vývoji na této monitorovací skupině pro Indii. Rozhodně bychom si to měli pozorně vyslechnout, protože jejich zasedání proběhlo za účasti pana Garthy, který je hlavním vyjednavačem jménem EU pro vyjednávání s Indií. A jak víte, existují zde velmi dobře podložené obavy, pokud jde o pokrok vyjednávání s Indií, takže si myslím, že bychom se měli k tomu zasedání monitorovací skupiny pro Indii vrátit ještě na příštím zasedání. Nevím, jestli má někdo nějaké připomínky v tuto chvíli. Zdá se, že ne, takže dovolte, abych já přenesl dvě připomínky. Monitorovací skupiny podle mého názoru jsou velice úspěšnou iniciativou tohoto výboru. Protože jinak by bylo naprosto nemožné, aby náš výbor jako takový udělal stejný kus práce, jako odvedly tyto monitorovací skupiny. Oni eh, schromažďují informace, odborné informace a rady a především jsou připraveny vždy reagovat na cokoliv, co se stane, co přijde, mohou reagovat velice rychle na jakýkoliv vývoj. A to podle mého názoru je největším pozitivem těchto monitorovacích skupin. Dále si myslím, že fungují velice dobře, obvykle. A tady musím skutečně poděkovat stálým zpravodajům pro tyto skupiny. Za třetí, Eh, chtěl bych, aby i stínoví zpravodaj se aktivněji účastnili zasedání těchto eh, skupin. Samozřejmě jsou tam jejich asistenti, jsou tam političtí mm, poradci eh, frakcí, to je všechno také důležité, ale přesto, když tam máme významné hosty, jako například klíčové, hlavní vyjednavače nebo zástupce z vnějších orgánů, tak si myslím, že by i stínoví zpravodaji se měli pokusit být přítomni. Jenom, řekněme, eh, z, abychom vyjádřili náležitý respekt našim hostům. A myslím si, že je důležitá nejenom role stálých zpravodajů, ale také role stínových zpravodajů. Takže dovolte, abych vám všem poděkoval. Počkáme se také na zprávy dalších monitorovacích skupin, které se budeme moci vyslechnout na našem dalším zasedání. Naším dalším bodem na pořadu jednání je jednání koordinátorů, takže prosím ty, kteří nemají oprávnění zůstat zde na zasedání koordinátorů, aby se odebrali pryč ze sálu. Máme ještě 10 minut času, takže si uděláme desetiminutovou přestávku a požádám koordinátory všech politických frakcí, aby byli připraveni za 10 minut zahájit zasedání koordinátorů.